A nyní vítám členy kanadského parlamentu, kteří jsou přítomni zde na tribuně. La delegazione presieduta dall'onorevole David Tilson Delegaci předsedá pan David Tilson, který je předsedou parlamentní asociace Kanada-Evropa a jsou zde poslanci z Ontária, Albertu, Alberty, Quebeca, Teranovy, Labradoru a Britská Kolumbie. Poslanci jsou v Bruselu, aby se setkali se svými protějšky z delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Kanadou u příležitosti 36. meziparlamentní schůze mezi Evropským parlamentem a Kanadou. Všichni jsme byli velmi znepokojeni tragickými událostmi, které postihly sídlo parlamentu v Otavě 22. října. Využívám této příležitosti, abych vyjádřil svou solidaritu a také hluboký obdiv za odvahu a důstojnost, s níž kanadský lid reagoval na atentát. Tváří v tvář hrozbám je důležité chránit základní hodnoty našich společností, a to jak v Kanadě, tak v Evropě. Doufám, že tato schůze ještě posílí dlouhodobé vztahy mezi našimi parlamenty a přeji delegaci příjemný pobyt v Evropské unii. Vítejte. Passiamo ora alle votazioni. A nyní přistoupíme k hlasování. Onorevole Ayala Sender. Pani Ayala Sender. Sí, perdone, Děkuji. Já nevím, pane předsedo. Jestli už to dnes proběhlo, ale já bych řekla, že bychom si měli všichni poblahopřát k tomu, že přistála sonda Rosetta na kometě. Já myslím, že pro Evropskou vesmírnou agenturu je zásadní, že bylo dosaženo tohoto úspěchu. Myslím si, že je to velmi důležité. Děkuji. To je skvělý výsledek evropské technologie a evropského průmyslu. Souhlasím s vámi, paní Ayala Sender. A, a to jako bývalý komisař pro vesmír. A nyní přistoupíme ke zprávě Heidi Hautala. Návrh výboru Jury. Kdo je pro?